Good morning everybody. Dobré ráno, dámy a pánové. Díky, že jste tu, zahájíme zasedání. První bod je rozprava o rozpočtu na rok 2016. Barbara Matera je zpravodajka, ale nemohla přijít, tak ji zastoupí paní Šojdrová, která zde bude vystupovat jménem paní Matery. Eh, řeknu vám rovnou, že termín pro tuto zprávu je 18. května ve 12.00 a teď paní Šojdrová má slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážení kolegové. Omluvte prosím paní Materu za to, že nemohla dnes přijít. Ráda vám tak přečtu, eh, co mi nechala za poznámky. Je to, myslím, velice důležité. Zkušenosti nám říkají, že co se týká rozpočtových položek vztahujících se k ženám, jsou vždy schvalovány v příslušném výboru jen velmi obtížně, jako kdyby ženské záležitosti nebyly důležité. To je důvod, proč ve svém stanovisku Paní Matera zmiňuje jen málo, ale za to velice důležitých bodů, které se zaměřují na potřebu integrovat genderově responsivní prvky i do rozpočtové procedury a uvstažnit je s víceletým finančním rámcem na období 2014 až 2020. Vzhledem k minulým zkušenostem tato strategie spočívá na soustředění se na nejdůležitější aspekty, zejména násilí na ženách, platovou propast a skloubení pracovního a soukromého života. Nechceme chtít mnoho a dostat nic. Chceme chtít málo, ale skutečně to získat. Jak už bylo řečeno včera během výměny názorů eh, o rozpočtu na rok 2014, to byl pan Fernandez, můžeme říci, že v tomto stanovisku v podstatě žádáme o pět hlavních věcí. Za prvé, chceme zachovat název DAFNE eh, v souvislosti s tím příslušným cílem, tedy prevence a boj s násilím páchaným na dětech, mladých lidech a ženách. Za druhé, chceme využívat rozpočtové výdaje jako efektivní prostředek pro prosazování genderové rovnosti. Za třetí, alokovat finanční prostředky na programy podporující a prosazující ženské podnikatelství, zejména v rámci hospodářské soutěže a konkurenceschopnosti podniků a zejména v oblasti malých a středně velkých podniků a souvisejících programů. Dále jsou to finance z Evropského sociálního fondu a finančního nástroje pro zaměstnanost mladých. Za čtvrté, vytvoření monitorovacího centra e, na téma genderového násilí v rámci EIG. A chceme navýšit e, počet zaměstnanců o jedno oddělení. Vzhledem k rozpočtu EIG, ten, e, který musí zůstat, který musí zůstat stabilní. No a za páté, musíme zdůrazňovat financování vzdělávacích středisek, která budou cílit na boj s genderovými stereotypy a budou eh, zvyšovat povědomí o rovnosti práv a rovnosti příležitostí v rámci programu Erasmus+. Pokud byste potřebovali další informace, neváhejte paní Materu kontaktovat, případně kontaktovat její kancelář, která vám ráda zodpoví všechny vaše otázky a odstraní všechny pochybnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, paní Šojdrová. Teď jménem jednotlivých frakcí mají slovo stínový zpravodajové paní Bordzan za SAD jako první. Dobrý den. Chtěla bych poděkovat zpravodajce i kolegům, kteří předložili tuto velmi vítanou iniciativu. Většina projektů, eh, které by měly posílit ženy, zejména v podnikatelské oblasti, rozvíjení sociálních sítí, vzdělávání i usouladňování eh, pracovního a soukromového života. Víme, že to není vůbec jednoduché, zejména v těch zemích, kde není adekvátní podpora v oblasti třeba péče o děti, eh, školky a tak dále, pokud se ženy chtějí věnovat kariéře. V tomto smyslu je velmi důležité pracovat na těchto projektech, právě takových projektech, aby ženy dostaly jasné eh, poselství, že mohou být úspěšné jak v práci, tak jako matky. Eh, před, náma je dlou, před námi je dlouhý eh, proces, ale rozhodně bychom měli neustále pracovat na sjednocování postavení mužů a žen ve společnosti. Děkuji. Eh, la señora Habana en nombre del grupo de... Děkuji. A pana, eh, paní Vana za zelené. Mm, eh, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajce za předložení tohoto stanoviska. Jde to, myslím, všechno správným směrem. Za mou frakci bych ráda řekla, že mi připadá, že je potřeba soustředit se zejména na násilí proti ženám a páchaném na dětech. To jste říkala i vy, paní Šojdrová. Je to důležité míti v tomto stanovisku, ale ráda bych také připomněla, že e, boj proti násilí páchaném na ženách a dětech e, nemus, nemůžeme brát pouze jako úkol političek, případně tohoto výboru. Je to úkol pro celou společnost. Samozřejmě je důležité, aby i tento výbor k tomu zaujal nějaké stanovisko. E, my předložíme určité pozměňovací návrhy, chybí nám tady totiž několik oblastí, respektive chceme pár oblastí trošku zdůraznit. Jednak je to zdůraznění významu rozpočtu EU pro sociohospodářskou pozici žen. Včera jsme zde měli rozpravu s panem Fernandesem z rozpočtového výboru, kde se konec konců stanovují ty hlavní linie pro rozpočet a e, Hovořilo se o významu rozpočtu EU pro solidaritu, sociální soudržnost, rovnost a sociální začlenování. A já si myslím, že ze strany výboru FAM by bylo dobré tyto oblasti ještě jednou podtrhnout, zejména ten gender pay gap, to znamená platovou propast mezi muži a ženami. To je náš velký úkol. E, tato propast se v důsledku krize dále rozšiřuje a je potřeba proti ní bojovat e, prostřednictvím různých opatření a programů je potřeba hovořit e, i o oblasti tvorby pracovních míst, zelených pracovních míst, mimo jiné, i to bychom se mohli za, za, zakomponovat a, a mohli bychom třeba v článku 2 zmínit, kde hovoříme o e, European Youth Initiative a sociálním fondu. Tady bychom to měli asi rozšířit i na ostatní strukturální fondy a fond na podporu globalizace, protože i všechny ostatní strukturální programy podle mě by měly mít v EU genderovou dimenzi nejenom sociální fond a e, European Youth Initiative. Co se týká podpory podnikatelství u žen, tady bychom rádi slyšeli něco o tom, že se usnadní přístup k mikrofinancování pro ženy. Microfinance, nevím, jak se to řekne německy, no zkrátka přístup k úvěrům. Eh, vzpomínám si třeba na jeden velice eh, inovativní projekt, to bylo v Německu před pár lety, to se jmenovalo Frauenbank, tedy ženská banka eh, a byl to projekt, který vyloženě cílil na poskytování úvěrů pro ženy. A myslím si, že podobné iniciativy bychom ve svém stanovisku také mohli eh, jmenovat. No a eh, nejlepší nakonec, jak jsem říkala i včera, bychom, byť se o tom mluví, bychom rádi měli v jádru našeho stanoviska ještě silnější otázku toho genderového rozpočtování, ale včetně toho, jak to prosadit. Ne jenom tak obecně, jak se to tam teď formuluje, tedy že by něco takového nebylo špatné. V loňském roce už jsme od výboru FEM schválili podobné stanovisko, kde se už stanovoval určitý základní metodologický, metodologický rámec a Eh, tento pozměňovací návrh předložíme i tentokrát. Každopádně díky mnohokrát za stanovisko, jde to správným směrem a těším se na další spolupráci. Díky. Muchas gracias, señora Vana. No sé si quiere intervenir alguien más en el... En el... Děkuji. Není, nevím, zda se ještě někdo hlásí o slovo. Děkuji. A děkuji paní zpravodajce. Souhlasím s tím, co bylo zapracováno do stanoviska eh, za mě eh, zacílení na násilí na ženách, Evropský institut, genderové rozpočtování, o tom jsme hovořili včera v té rozpravě, takže je to již teď dosti široké a musíme neustále tlačit na gender eh, budgeting, to znamená na zohlednění hlediska rovnosti mužů a žen při rozpočtování. Je to skutečně nástroj, který nám pomůže eh, řídit aktivity. Neměli bychom být příliš skromní, musíme se zaměřit zejména na malé podniky a posílit příležitosti žen eh, v účasti na trhu práce obecně. Jednak je to otázka péče, kterou eh, jim mohl, mohl, může být eh, poskytnuta. Měla eh, ty strukturální fondy, neměli bychom o to nějakým způsobem prosit. Strukturální fondy by měly mít jasně určené financování na prosazování rovnosti. Je tady Evropský sociální fond, který by mohl tu péči o děti, péči o starnoucí rodiče usnadnit. Takže to je jeden, jedna z věcí, které bychom mohli ještě více z naší strany zdůraznit. A pokud jde o zaměstnanost žen, tady často shledáváme ekonomickou závislost mezi ženami a je zde potřeba silný veřejný sektor a silné sociální zázemí. Děkuji. Děkuji paní Björk, paní Galpet. Dě- děkuji. Já bych se ráda vyjádřila k tomuto stanovisku. Je pravda, že kolegové, kolegyně pravdě, kolegové kolegyně pravděpodobně vědí, že počínaje tímto eh, rokem se změnila diskuse k rozpočtu. Pan Fernandez nám to tež eh, zmiňoval včera. A on jako zpravodaj k rozpočtu v jiném eh, výboru, pokud jde je o jeho zprávu, eh, zatímco toto je mandát k trialogu, tak aby pan Fernandez byl, eh, měl tento mandát. Jsou tady tedy dvě věci. Jednak je to ten původní dopis, kde jsou jasně kde je jasně definovaný rámec, v rámci kterého my eh, z tohoto výboru můžeme ovlivnit věci, které považujeme za důležité. Ale druhá věc je, jak je to realizováno. Pak bude druhá zpráva, která se bude eh, zabývat těmi položkami rozpočtovými, které chceme změnit, které pilotní projekty považujeme za důležité. A neměli bychom tyto dvě věci Eh, změňovat. My tady zatím nehovoříme o těch rozpočtových položkách. My hovoříme o celkovém rámci, o tom směřování rozpočtu eh, a to je předmětem té eh, první zprávy. Není to dlouhé, je to, je to velmi jasně zacílené a hovoříme tady obecně o směrech, kterými se chceme ubírat a dává nám to parametry. A v té druhé zprávě pak budou detaily. Děkuji. Děkuji. Děkuji za Evropskou komisi. Hlásí se zástupce komise o slovo. Dobrý den. Já mám trochu technickou poznámku k Dafne. Myslím si, že je totiž potřeba tento bod si vysvětnit. Rozpočtová nomenklatura tak jak v tuto chvíli existuje v rozpočtu, odráží právní základ programu e, práva, rovnost a občanství. Tak je tomu v případě všech e, položek komise. A v konkrétním případě Dafne zákonodárce sloučil nebo dal dohromady devět specifických cílů programu do dvou odlišných skupin. A každá skupina odpovídá jedné položce v rozpočtu. A to je tedy stávající situace. Výhodou je flexibilita eh, mezi, eh, v rámci jednotlivých specifických eh, cílů uvnitř je stejné položky. A já bych chtěl doplnit, že vy informaci o specifickém cíli odpovídajícím DAFNE najdete programu Statement. Tam je alokovaná částka a jsou tam také očekávané výsledky. A pokud eh, by někdo mm, eh, v parlamentu tedy tam vložil pozměňovací návrh a bylo by potřeba přidat prostředky k určitému konkrétnímu cíli, komise pak ty prostředky samozřejmě eh, uplatní pro ten specifický cíl. A co se týče viditelnosti, je třeba si uvědomit, že jméno Dafne je použité v pracovním programu, jméno Dafne je v Coldoc. to znamená, že ti předkladatelé, žadatelé jsou plně informováni a vědí, že předkládají programy do DAFNE. A chtěl jsem také něco říci o e, genderovém institutu. Komise souhlasí s názorem stravodaje e, ohledně významu a důležitosti sledovat genderového násilí a žádala institut, aby e, toho dělal více v oblasti boje s násilím na ženách. A tohoto titulu institut nyní připravuje strategický rámec o násilí na ženách, který eh, stanoví priority a střednědobé cíle. A z tohoto titulu tedy institut může plně sloužit jako kontrolní středisko v oblasti násilí na základě pohlaví a posílení určitého, eh, určité položky, jak navrhuje zpravodajka, jistě přispěje k naplňování toho cíle, to znamená omezení násilí na ženách. Muchas gracias. Eh, finalizamos este debate recordando. Děkuji. Já bych ráda uzavřela diskusi tím, že zmíním lhůtu pro pozměňovací návrhy. Je to 18. květen 12 hodin a tím se dostáváme k další části, eh, další eh, zprávě posílení postavení dívek eh, cestou vzdělání a paní Rodriguez je zpravodajkou, která nás seznámí zprávou, se zprávou, potom bude následovat rozprava. Děkuji. Ráda bych poděkovala všem, kteří se účastnili eh, diskuse. Diskuse byla velmi vstřícná, velmi otevřená. Ráda bych poděkovala také sekretariátu našeho výboru a eh, Miguel Kados, asistentka, která je, eh, byla naprosto klíčová při přípravě této zprávy. Je zde otázka, je zde i problém překladový při použití mm, toho výrazu empowerment jako posílení postavení. To znamená mm, si jenom vzdělávání a nové dovednosti je něco jiného než posilování postavení ale začnu se samotnou zprávou, jak tato zpráva vznikala, jaké pracovní metody jsme použili. Měli jsme dva obecné cíle. První byla, e, byl cíl za, zajistit rovnost tohoto postavení dívek ve vzdělání a potom otázka druhá implementace Jednak vytvářet školní kulturu nebo vzdělávací kulturu rovnosti, to je jedna oblast. A druhá věc jde o to, aby učební náplně a učební osnovy byly vhodně nastaveny a třetím konkrétním cílem bylo zajištění ro- této rovnosti při rozhodování v oblasti profesní a, a v oblasti profesního vzdělávání a přípravy, tak aby pre, eh, na, narůstal počet žen v těch rozhodovacích pozicích. A dalším cílem bylo zajistit ekonomickou nezávislost eh, žen. Metodologie Dívali jsme se na různé existující právní předpisy a e, ob, analyzovali jsme jejich obsah e, pomocí e, dvou technik a vyšly z toho čty, šest různých kategorií, jednak informace a os, u, učební osnovy a náplň učiva ve smyslu velmi širokého zacílení, potom politická opatření, tady jsme se zaměřili na monitorování a vyhodnocování jednotlivých projektů a vedle těchto širších kategorií byly několik podkategorií jako školy, zaměstnání, platy. Nebudu zde zmiňovat všechny detaily, detaily jistě jste se se zprávou seznámili. Ale eh, zaměřila bych pozornost na doporučení, která nabízíme, která vlastně budou předmětem hlasování, zejména nikoli ty údaje výchozí eh, zpráva se zaměřuje na vzdělání jako místo, kde, mohou, kde může být eh, posíleno postavení dívek a kde by státní orgány měly bojovat proti diskriminaci vzdělání, školství, jak se ukazuje ve vědeckých výzkumech, eh, eh, jeho cílem není jenom vzdělávat, předávat znalosti, ale vytvářet i určité sociální dovednosti, včetně posílení postavení sniž, eh, dívek a snižování rozdílů mezi eh, dívkami a chlapci. Ale týká se to celé škály vzdělávání, počínaje školkami až po univerzity a to by se mělo projevit i ve vzdělávání učitelů, to znamená, mělo by se to odrazit i v vysokoškolských studijních plánech pro budoucí učitele. Je třeba posílit eh, rodovou rovnost mezi eh, řediteli škola a učiteli ve všech, eh, ve všech členských státech. Tato rovnost musí být i kritériem při vztahu ke třetím zemím, to znamená, musíme podporovat takové programy, které integrují do škol menšiny, včetně etnických menšin a těmto programům nabízet finanční eh, pomoc, aby eh, nedocházelo k předčasnému odcházení ze škol, které se často dotýká právě dívek a to eh, navrhuje také Evropská rada. Další kritérium je, jsou učební osnovy a náplň, které by měly být jak tedy v té formální poloze, tak ale v neformální poloze, které do, která, která doplňují. A pak je tu něco, čemu říkáme skryté osnovy či učební náplň a to je něco, na co bychom se měli zaměřit ještě více, eh, sociální hodnoty, eh, eh, hodnoty, které chceme předat studentům. Mm, takže není to jenom ten samotný učební plán, učební náplň, ale i další eh, věci, také mimoškolní činnost, eh, formy vyžití ve volném čase Um, informační služby a zaručení rovného přístupu k eh, informačním a komunikačním technologiím. Od samého počátku tady hovoříme o, litera, o digitální gramotnosti, která by měla být tež zajišťována rovnoměrně. To znamená, Eh, informace eh, a takové znalosti pro i dívky, které by umožnily jim v budoucnosti vstoupit do podnikatelské sféry. Eh, ve spolupráci s místními komunitami působit na toto posilování postavení dívek, třeba cestou kurzů online. Ti, kteří vydávají učebnice a další školní materiály, by měli též mít na paměti posílení postavení dívek či jejich rovnost. A je potřeba tuto informaci, to znamená informaci o rovnosti postavení a rovném přístupu, eh, šířit také mezi rodiči, tak aby byly postupně stále rozbíjeny a odstraňovány stereotypy. Myslíme si, že učitelé ale by mohou být um, aktéry této sociální změny spolu s rodiči. Pokud jde o zaměstnavatele, tam je rovnost mužů a žen je tež <clears throat> velmi klíčová pro eh, tedy v tom vzdělávacím procesu eh, i v tom smyslu, aby eh, zaměstnavatelé to tak vnímali, aby vnímali nutnost tohoto rovného postavení. Pokud jde o investice, monitoring a vyhodnocování, eh, máme-li toto sledovat a vyhodnocovat, musí se tomu věnovat příslušné orgány, například ministerstva eh, školství v jednotlivých zemích, a musí být tato rovnost klíčovým hodnotícím kritériem pro vzdělávací um, Eh, organizace a ústavy, abychom toto vyhodnocovali. Když se podíváme na stávající legislativu, měli bychom být schopni vyhodnotit, jakým způsobem se toto zlepšuje a chceme také, nebo bude udělována, je udělována cena evropská za posilování rovného postavení. Toto vše stojí určité peníze, ale díky programu Horizontu 2020 a dalších fondů můžeme se spolehnout, že budou. Děkuji vám, paní Rodriguez. A nyní uh, otevírám diskusi. Paní Werner. Um, thank you very much. Děkuji. Děkuji paní Rodriguez za tu spoustu práce na zprávě, která vypadá krátká, ale je to opravdu spousta práce a je ta zpráva komplexní se spoustou otázek spojených se školstvím a s rolí, kterou my můžeme sehrát ve zvyšování uplatnění dívek. Je to pro nás příležitost jako pro parlament zaujmout silné stanovisko k tomu, co by mělo být prioritou Ehm, parlament má eh, pouze podpůrnou roli v oblasti školství, podobně jako ve zdravotnictví, ale tu můžeme sehrát. Tady to zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělání má vliv na dlouhodobé kulturní změny, protože dívky i chlapci podléhají stereotypům ve školství a ovlivňuje to vlastně celý život těch lidí a když se tedy začne brzy, je možné vytvořit novou, rovnější společnost. A kromě toho je to způsob, jak se připravit také na uplatnění na trhu práce. A když překonáme ty nedostatky v oblasti profesní odbornosti, tak je to záruka zase kvalitnějšího života v práci s rovnějším odměňováním a podobně. Co se týče odborného vzdělávání, jak je uvedeno ve zprávě, eh, učitelé mají obrovský potenciál ve změně Eh, těch přístupů, takže vzdělávání učitelů je moc důležité, je, je dobrá spolupráce eh, třeba eh, mezi jednotlivými zeměmi ve vzdělávání učitelů a já bych chtěla opravdu doporučit, aby ve zprávě se používalo ne běžný slovník o školácích, protože jsou to dívky a chlapci a ono, když o nich učitelé hovoří, tak je to tam znát a je to, myslím, důležité na to dávat pozor. A taky si myslím, že eh, v, na eh, základních školách učí málo mužů, to by taky eh, mělo se změnit a myslím si, že by se měli právě učitelé snažit i hovořit způsobem, který bude měnit společnost a a měla eh, by se podporovat děvčata třeba v předmětech, které jsou, nejsou tradiční pro ně a eh, protože talentované jsou stejně. A myslím si, že můžeme Eh, tedy zdůraznit otázku eh, vzdělávání učitelů, eh, potom ve školách uplatňovat takové modely úspěšných žen, vědkyň a podobně, aby podporovali mm, si to, to to image a potom k jakési mm, kariérní vzdělávání hlavně v médiích se e, třeba prezentují technické a vědecké obory jako něco děsivého a to, to je věc, která by se také měla změnit a přitom ve vědeckých a technických oborech bývají vyšší mzdy a e, v oborech, kde jsou dívky zastoupeny e, více, tak třeba v primatologii, tam jsou skoro všechny ženy, ale je to strašně málo placená věda a e, e, takže třeba příklady ze Spojených států ukazují, že e, ženy pracují se, se nacházejí o 33% více v technických oborech a já si myslím, že je dobré, že tedy školní osnovy jsou zahrnuty a e, že e, je potřeba dávat chlapcům a dívkám prostor, aby hledali nové cesty. A měli bychom také zdůraznit potřebu ochraňovat existující zdroje, ne zlepšit financování v této oblasti. A ono tady dochází k pohybu v, třeba v oblasti navyšování zastoupení dívek ve sportu, třeba v případě šampionátu v Kopané Eh, takže daleko více hovoří o, o mužském fotbale než o ženském fotbale a takže to informování o těchto aktivitách je potřeba. Co se týče podnikání a vzdělávání v oblasti eh, podnikání, eh, si také zaslouží e, zmínku, protože podnikatele vytvářejí pracovní příležitosti pro e, budoucnost a je třeba mm, identifikovat stereotypy, které bude potřeba odbourat. V podnikání to se často e, podnikání je považováno za jakési riskování. A ženy a dívky většinou nejsou hazardéři eh, a třeba méně než muži. A je potřeba právě eh, nezdůrazňovat, že je to něco hrozně riskantního, ale v případě, eh, když se začne hovořit třeba o startupech nebo něčem podobném, tak do toho se ženy pouštějí snáze, takže je dobré taky neodrazovat názvem. A Ehm, dále musíme uh, eh, taky se zaměřit na otázku sexuální výchovy, která má vliv na uh, vztahy a na uh, rovnost mužů a žen. Musíme uh, také učit děti, uh, jak používat kontra, antikoncepci a Eh, vlastně pomáhat dívkám k tomu, aby vnímali, že jako své tělo mají pod kontrolou a ne jako, že to není pouze pasivní účastník eh, vztahu a eh, zvyšování uplatnění dívek je také vlastně jedním cílem, kterého je možné právě pomocí této výchovy uplatnit. A e, v médiích vidíme určité stereotypní e, pohledy na dívky a my právě musíme pomáhat e, tímto opačným směrem. Děkuji za zprávu. Muchas gracias. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala zpravodajce. Vidím, že se jedná skutečně o posílení hodnot vzdělání eh, v oblasti a to eh, tak, aby se to týkalo věcí, kde jsou tradičně ženy vylučovány, to znamená, aby byly připravovány na tato nestereotypní eh, povolání. Je to posílení programu integrace migrantů, aby děti neodcházely odcházeli ze školy. Je tady eh, přístup k technologiím, digitální gramotnost a boj proti sexismu. a Myslím si, že je velmi dobré, že toto usnesení, se, toto tento dokument se vztahuje k vzdělávání, které by mělo být dostupné všem a to za stejných podmínek a je potřeba posilovat eh, jak dívky, tak chlapce v tom, aby eh, neposilovali stereotypy a je třeba obecně bojovat proti eh, nerovnosti pohlaví. A tady jsou ale i problematické body a to myslím hlavně 10-11 body, kde se vlastně vyzývají dívky i chlapci, lidi, aby zkoušeli nové úlohy, nové role. A hovoří se tady i o změně identity. E, rovnoprávnost žen a mužů samozřejmě e, podporuji a e, velmi to posiluji, ale jakési vyzývání k záměně úloh výměna rodů, výměna pohlavu je něco úplně jiného a to nepovažuji za vhodné. Rozdíly mezi muži a ženami musí být vnímány s plným respektem eh, k tomu, abychom vytvářeli stejné podmínky a stejné příležitosti pro oba rody. V tom ano, tom je třeba eh, i dětem eh, umožnit stejný přístup vzdělá, eh, ke vzdělávání, ale je třeba je zároveň mm, vést k tomu, aby svoji identitu tvořili jako doplněk druhé identity. Musí být u žen posilována sebeúcta, aby si, to, aby rozvíjeli vlastní vlastní Eh, dovednosti, ale nejde o stírání rozdílů mezi eh, rody. A proto bych eh, vyzvala zpravodajku, aby tyto body 10 a 11 znovu zvážila, protože si myslím, že nepřispívají k zlepšení té situace, ale naopak obráceně vlastně stírají to, co nás činí odlišnými, zvláštními a stírají identitu jednotlivců. Eh, la señora Bjork tiene la palabra. Děkuji, paní Bjork. Eh, well, eh, Děkuji. Přece jen budu mluvit švédsky. Chtěla bych poděkovat eh, paní zpravodajce, je to skvělá zpráva. A určuje vlastně tón toho, jak důležitou roli a jak průraznou roli musí hrát vzdělávací systém při boji se stereotypy. My proto nemáme e, překlad do švédštiny pro to anglické slovo empowerment, ale to je přesně to, co systém vzdělávání dělá. Dává každému dítěti stovky příležitostí. Fakt je, že nemáme jen dva modely, ze kterých si děti mohou vybrat, máme jich alespoň sto. Chceme, aby každý mohl snít a aby každý své sny mohl uplatnit i v realitě. Momentálně, tak jak jsou věci nastaveny, zde máme celou řadu omezení a překážek, ale o to důležitější je podporovat dětské sny bez ohledu na to, jaké ty sny mohou třeba být. Chtěla jsem navázat na celou řadu bodů, ale o těch už se tady mluvilo, tak se omezím jenom na to, že řeknu, že si myslím, že je naprosto zásadní, abychom se zaměřili na to, že eh, každý bude vládnout vlastním tělem. Hovořili jsme tady o sexuálním vzdělávání eh, a to je velice důležité, zejména z hlediska stereotypů. Ve Švédsku máme program eh, feministické sebeobrany a v tom programu jde skutečně o to, jak reflektovat a jak ovládat vlastní tělo. Takže já si myslím, že v tomto ohledu ještě předložím nějaký ten pozměňovací návrh. Snažíme se tento rozměr integrovat i do vzdělávacího systému. Jak řekli předřečníci, máme vysoká očekávání od učitelů a od lídrů ve školách, ale to souvisí se vzdělávacím systémem. Pokud chceme dosáhnout toho empowermentu pro dívky i chlapce, je potřeba genderové stereotypy odbourat. Kromě toho, co v tom textu už teď máme, bychom, myslím, mohli použít snad ještě jasnější formulaci. Tedy, že pozice vůdčí osobnosti ve vzdělávacím systému, ve vzdělávací instituci, je pozice, na kterou se my musíme zaměřovat. Nejde pouze o státní školy, já nevím, základní školy nebo gymnáziální školy, ale i o vyšší stupně vzdělávání. Takže třeba i o tom bychom mohli něco říci. No a pak bych ještě ráda dodala pár slov o tom, jak je důležité eh, v naší mezinárodní práci, tedy v práci s třetími státy, se zaměřovat na vzdělávání dívek a žen. A to například proto, aby se nám lépe dařilo eh, bojovat s úmrtností rodiček a tak dále a tak dále. A to všechno hraje roli v naší rozvojové politice. Myslím si jednoznačně, že bychom otázku genderovou měli zabudovat do školních osnov a to, jak se gender buduje a jak se udržuje. Děkuji, paní Galpelč má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Než řeknu, co jsem chtěla říct, chtěla bych se na jednu věc zeptat. Zajímalo by mě, jestli podle našeho jednacího řádu mohou stínoví zpravodové vyjadřovat svůj názor a kdy přesně, protože já jsem nová členka v, a v, ve výboru Ekon a IMKO máme velmi jasně stanovená pravidla s tím, že nejdřív hovoří v rozpravě stínoví zpravodajové a v podstatě ani nemusí říkat, že chtějí slovo a dostanou slovo e, automaticky, takže se chci zeptat, jak to funguje v tomto výboru, prosím. Aha. No, to jde říci, že by stínoví zpravodajové měli mluvit první a já se podívám po místnosti, eh, je nás tady pár, tak jsem to brala podle toho, eh, jak kdo chce mluvit. Každý bude mluvit, nevím, jestli pro vás je důležité to pořadí, zkrátka jde o to, kdo kdy zvedne ruku. No, mně šlo spíš o ta pravidla, Můžete mi prosím odpovědět na to, na co jsem se ptala? Žádná konkrétní pravidla v tomto výboru pro to, kdo mluví první a v jakém pořadí nemáme. Děkuji. Tak já v tom případě do příště se ujistím, abych zvedla ruku včas. Dovolte mi vyjádřit se k jednomu velice důležitému tématu za prvé, myslím si, že e, tato zpráva nese excelentní název a proto by měla mít i excelentní obsah. Děkuji paní zpravodajce za e, to, co předložila. Je vidět, že se v tématu vyzná. Věci, o kterých ve zprávě hovoří, jsou velice důležité. Hovoříme zde o roli, kterou hrají ženy. Snažíme se vyvinout se nad rámec toho, že toto sdělení rozšiřujeme zkrátka jenom v Mezinárodní den žen a nikdy jindy. Samozřejmě je potřeba garantovat vysokou úroveň vzdělávání na všech možných úrovních a je potřeba garantovat přístupnost tohoto vzdělání pro ženy a dívky. Hovoříme o důležitosti vzdělání v výjimečných situacích. Já jsem přesvědčena, že inovativní společnost založená na znalostech je jednoznačně žádoucí, ale podaří se nám ji vybudovat pouze tehdy, pakliže vzdělávací systém bude mít i náležitý obsah. Toto téma je velice důležité. Nejenom proto, že vzdělávání pomáhá lidem naplnit svůj potenciál, ale také proto, že jim umožňuje získat dodatečné dovednosti. Ale také, a to se tady zatím neřeklo, přispívá ke snižování chudoby. Pokud máte znalosti, pokud jste vzdělaní, jistě to není na škodu. A jistě to využije celá společnost při budování udržitelné ekonomiky, protože vzdělání umožní ženám a dívkám hrát roz, více rozhodující roli ve společnosti. Hovoříme-li o vzdělávání dívek, myslím si, že asi nejlepší způsob, jak dosáhnout návratnosti této investice, je skutečně zaměřit se na mladé dívky, protože ty představují e, zatím nevyužitý obrovský potenciál ve společnosti. A jeden cíl, který si myslím, že by v té zprávě měl být zahrnut, je inkluzivní kvalitní vzdělávání, odborné vzdělání učitelů, zvýšení zaměstnanosti tím, že umožníme i dívkám, aby získali potřebné praktické a technické dovednosti. Musíme bojovat proti stereotypům a tak dále. Já osobně eh, jsem byla bakalářsky vzdělána v technické oblasti, informač, eh, informační technologie a v podobné oblasti mám i doktorát. Takže e, vidíme, že musíme hovořit i o oblasti univerzitního vzdělávání. Jednoznačně mají pravdu ti, kteří říkají, že dívky musí být trošku podpořeny a musí získat větší sebedůvěru, musí být odvážnější. Je to pravda. I v té digitální dimenzi eh, to tak musí být. Hovoříme-li o informačních a počítačových technologiích a schopnosti je využívat, i v této oblasti je potřeba zlepšit nabídku vzděláváním. Vyslechla jsem si předřečníky a souhlasím s tím, že je potřeba respektovat téma této zprávy. Neměli bychom z něj asi příliš uhýbat. Podíváte-li se na jednotlivé ty odstavce, které eh, třeba nejsou asi úplně jasné, nebo nejsou jasné definice, nejsou jasné koncepty, všechno se to míchá, to si myslím, že je potřeba všechno vyjasnit. A myslím si, že i určité části bychom mohli zjednodušit, tedy býti systematičtější, abych tak řekla. Souhlasím s tím, že e, samotné vzdělávání a e, školní osnovy jsou velice důležité. Já sama jsem matka tří dětí, dvě z nich jsou dívky. A pokud to, co je v osnovách, bude i v naší zprávě, tak říkám otevřeně, že to nestačí. Potřebujeme více. Trh nebude e, mladé dívky hodnotit na tomto základě. Je potřeba, aby získali jisté znalosti, jisté dovednosti, jisté tedy v tom smyslu, že to budou ty dovednosti, které budou schopny plně využít v těch oblastech, eh, kde budou chtít pracovat. Mně kdysi někdo řekl, že inženýrka zkrátka být nemůžu, ale já jsem se rozhodla, že ano a také jsem se jí stala. A to je přesně náš úkol. Doufám, že eh, spolupráce bude hladká, a jak jsem řekla, potřebujeme zkrátka něco, co půjde nad rámec Mezinárodního dne žen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní Galpelč. Paní Šojdrová má slovo. Oui, merci, madame, euh, Děkuji, paní předsedající. Toto téma zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělání je velmi důležité Prostřednictvím vzdělání můžeme ovlivňovat a měnit spoustu věcí. Kolegyně už tady o tom mluvili. Můžeme tímto také bojovat s chudobou, jak říkala kolegyně Galpelc. Takže já bych také jako vy chtěla podpořit dívky, ale chci, aby zůstaly dívkami. aby si zachovali svou identitu. Je důležité, aby ženy zůstaly ženami, i když bude rovnost. Chceme, aby dívky měly stejné šance jako chlapci. A e, aby se mm, jak si také v, v takových spíš chlapeckých oblastech, jako jsou ty technické obory. Ale musím říci, že v řadě zemí Evropy na univerzitách je většina dívek na magisterském studiu. Je to 50 až 60 eh, ze všech studentů školská politika je v kompetenci členských zemí. Takže ono je moc těžké eh, regulovat osnovy ve členských zemích. Ale můžeme je samozřejmě motivovat finančními programy a hlavně tak, aby se dívky účastnily i v těch oblastech, které zatím jsou spíš chlapecké jako technické obory. Ale co se týče té sexuální výchovy, která tady zazněla, to si myslím, že je opravdu v kompetenci členských států to si nemyslím, že by bylo tak důležité v tomto konkrétním tématu, tedy zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělání. To si myslím, že jsou jiné oblasti, které jsou daleko důležitější, o kterých se má mluvit, které se mají změnit. než eh, právě toto téma. Já se bojím, že je to velmi specifické, nebo ne, že se bojím, to je strašně specifické, je to v kompetenci členských států a nesnesu, aby eh, to bylo eh, zahrnuto do, tohoto, do této zprávy. Děkuji. Nikdo další se ne, nehlásí, zapomněla jsem někoho, takže dám slovo komisi a potom zpravodajce. Prosím, máte slovo komise. Um, Děkuji. Komise vítá tuto zprávu. Děkujeme vašemu výboru za skvělou spolupráci. Eh, já zastupuji doktora Angelo Segaliano, nicméně já jsem s ním spolupracoval na genderové rovnosti už delší dobu takže jsem byl zapojen eh, hned na začátku. Ta spolupráce byla výborná, je v souladu se třetím cílem v oblasti vzdělávání a školství rámce 2020 sociální inkluze, rovných příležitostí občanství a je to v souladu se vším, co zaznělo kontextu této aktivity je třeba připomenout členským státům, že mohou využít značné zdroje z e ISIF na eh, vzdělávání v oblasti genderové rovnosti. Děkuji, paní předsedající. Děkuji komisi a nyní vracím slovo zpravodajce k závěrečnému slovu. Prosím, máte slovo. Bom, <clears throat> perdão, antes de mais agradecer uh, tudo o que aqui foi dito, as sugestões, uh, Děkuji za otázky i komentáře. K bodům 11 a 12 nové sociální role. E, Ehm, myslím, myslím, že tady se jedná hlavně o podporování eh, vůcovských rolí, leadership. Já jsem eh, možná někde použila zkratku, protože ta zpráva musí být krátká a když jsem eh, v bodě 11 ho, hovořila o různých rolích, je řeč o Eh, mm, o výchově a tak dále, ale není řeč o tom, že by dívky ztrácely svou ženskou identitu. Jedná se o vůdčí roli eh, a eh, jejich uplatnění právě ve škole v různých funkcích. A mm, co se týče sexuální výchovy, to nesehrává žádnou klíčovou roli v této zprávě, protože to, o čem se tady jmenovitě hovoří, prostě význam mocenských vztahů. Eh, a my víme, že eh, výchova a školství dává děvčatům eh, příležitost dalšího uplatnění nejenom ve škole, ale i v dalším životě. A co k jedné té kritice, která tady zazněla, počkejte, jen co ji najdu. vzdělávání lidí, že tedy má být relevantní obsahově. Já nevím, jestli to není nedorozumění. Vy říkáte, že nehovoříme o vzdělávání učitelů, ale o tom se hovoří v celé zprávě. Ale jsem pochopitelně Eh, otevřená dalším návrhům a budu se snažit místy zjednodušit to znění. A snažila jsem se tedy hovořit vědecky tam, kde to šlo. ale když je řeč o vzdělávání jako cestě k eh, snižování chudoby, tak je to zvlášť důležité říci, že je třeba garantovat kvalitu přístupu a hovoříme o kategoriích, které byly používány v minulosti a to je zvlášť důležité v otázce přístupu dívek a žen rovného přístupu ke vzdělávání. Nemohu souhlasit s tím, že vzdělávání jako nástroj rovnosti může eh, vyřešit jenom formálnější vzdělávání, taky v bodě 17 například máme neformální eh, vzdělávání a výchovu, to si myslím, že je jasné. Možná bychom mohli posílit eh, tu problematiku podnikatelské výchovy. Další, to by mohlo být užitečné. A další věc, která by mohla být užitečná a která je zmíněna ve zprávě, je možná vztah eh, k eh, rolím a modelům, protože často vzhlídíme k modelům jako mužským modelům, kdy často ženy vzhlíží k mužským modelům, ale myslím si, že Eh, to nebude těžké změnit. Děkuji paní zpravodajce a děkuji také stínovým zpravodajům za diskusi k této zprávě. A lhůta pro pozměňovací návrhy je 25. do konce pracovní doby, to znamená 5-6 hodin odpoledne, ale je to 20. května pozměňovací návrhy k této zprávě. Myslím, že do různého nemáme žádná témata, takže vám přeji příjemný eh, víkend a šťastnou cestu domů.